a zejména nad jednou z jejich nejtemnějších kapitol. Je to také zdůrazněno v usnesení Evropského parlamentu ze září minulého roku. Autoritářské a totalitární režimy, které se vynořily eh, po celé Evropě v minulém století, eh, zůstávají temnou kapitolou naší historie. Druhá světová válka vedla k bezprecedentní úrovni lidského utrpení jak Eh, pro eh, vojáky, tak pro eh, civilisty. Desítky milionů byly deportovány, mučeny, vražděny totalitárními režimy v Evropě. Pamatujte na války, které zničily Evropu a vždycky bychom se měli snažit bránit těmto hrůzám. Proto je důležité nalézt způsob, jak posilovat eh, společné hodnoty a zásady, na kterých je opřená Evropská unie, eh, svoboda a eh, důstojnost, vláda zákona a respekt k úcta k lidským právům. Naštěstí většina mladších generací netrpěla totalitárními režimy v Evropě, ale je určité riziko, že tyto eh, společné hodnoty a zásady bereme eh, za samozřejmost. Tragická minulost Evropy byla morální a politickou inspirací při eh, potýkání se s výzvami, kterým čelí dnešní svět. Ehm, dlouhý, nejdelší mír v Evropě musí zůstat základem naší demokratické společnosti a je třeba ho neustále chránit a podporovat. Zkušenost dvou světových válek nás učí nezaměřovat se na rozdíly, ale, nevytvář, ale vytvářet společný prostor, ve kterém můžeme studovat, žít a pracovat. Ehm, Několik eh, generací eh, se učí hodnotám eh, inkluzivnosti a tolerance. Navzdory tomuto Evropa i v 90. letech zažila války, v 90. zažila válku o ničení. A tady hovořím tedy o poměrně čerstvé zkušenosti ze své země. Tohle je další důvod, proč bychom všichni měli eh, hluboce uctívat mír a bezpečnost, který eh, přináší evropský projekt našemu kontinentu. A proto bychom také měli i nadále prosazovat eh, jeho výsledky a úspěchy i, mimo, i za jeho hranicemi. Dnes čelíme xenofobii, nacionalismu, populismu, dezinformacím nebo násilné radikalizaci, abych jmenovala po několik z nich. Tyhle velice složité otázky nelze eh, řešit eh, simplistickými jednoduchými otázkami, eh, řešeními. Unie musí být bělá vůči propagandistickým jednoduchým řešením, která se nabízejí. Takové sliby nelze nikdy naplnit, ale také diskreditují naše instituce, rozdělují naši společnost na nás a na ně, na přátele a nepřátele podkopává to demokratickou otevřenou politickou debatu, vede to k radikalizaci a, a následnému extremismu. Všichni musíme posílit snahy o prevenci e, netolerance, rasismu a xenofobie. Vážený pane předsedo, e, vážení poslanci, e, musím zakončit tím, že se musíme učit ze své vlastní historie, abychom neopakovali chyby, za které byly odpovědi naši předci. Děkuji. Děkuji vám a, a za váš příspěvek a nyní za komisi, paní komisarka Jourová, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za tuto rozpravu. Naše kolektivní historie a to, jak si připomínáme, jak ji sdílíme, má velký význam pro současnost i budoucnost Evropy. Eh, jak říká známý citát, každý má právo na vlastní názor, ale nikoliv na vlastní fakta. A eh, my jsme tady proto, abychom hovořili o faktech. Evropská komise odmítá jakákoliv falešná tvrzení, která se snaží překroutit historii eh, druhé světové války či um, zobrazovat Polsko jako pachatele trestných činů jsme plně solidární s Polskem a polským lidem. Evropská unie povstala z popela druhé světové války, holokaustu a žila v kontextu studené války. Tyto vzpomínky jsou naše odpovědnost do budoucna, ale také základy evropského projektu. Tato historická fakta eh, nejsou určena k debatě pak Ribbentrop-Molotov podepsaný 23.8.1939 připravil půdu pro druhou světovou válku. Sovětsko-nacistická aliance umožnila tak od 1. září 39 a pak sovětské Eh, jednotky 17. září. To vše eh, byl začátek druhé světové války. Musíme si také připomenout okupaci baltských zemí a Besarábie, události, které bychom si těžko mohli představit bez eh, do, paktu, který dělil kontinent mezi dva zlé režimy. Právě hrůzy páchané oběma režimy si musíme připomínat Eh, a to zvláště v souvislosti s nepředstavitelnou eh, eh, tragédií genocidy holokaustu, který stál život miliony Židů a další hrůzy, v důsledku nichž přišly o životy miliony Poláků, Romů a dalších národů. Ano, historie je složitá a nesmíme zapomínat na úlohu, kterou se hráli sovětští vojáci v klíčové části války, kdy se Stalin a Hitler stali nepřáteli. E, právě zde si musíme uvědomit, že sovětští vojáci byli ti první, kdo vyhnali nacistická vojska z Evropy po obrovských obětech sovětského lidu, tak se hráli klíčovou úlohu v osvobození ehm, koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Ehm, my si budeme připomínat výročí tohoto, této události 27. ledna. A i po válce mnoho lidí ze střední a východní Evropy i nadále trpělo eh, za komunistické totality režimy, které byly ustaveny bez podpory a naopak proti vůli místního obyvatelstva. Evropská unie právě proto stanovila 23. srpna jako den eh, připomenutí obětí totalitních režimů. Komise je zavázána v souladu se svými odpovědnostmi eh, šířit informace eh, o této památce obětí totalitních režimů a podporuje členské státy, aby zvažovali přijetí tohoto památného dne také eh, v jednotlivých státech. Naší povinností je připomínat miliony utlačovaných a eh, nechat vzpomínku na ně žít a také důkladně studovat pravidla a postupy totalitních režimů. A to zvláště proto, že nyní 81 let po otevření této temné kapitoly evropské historii se naše hodnoty lidské důstojnosti, právního státu a demokracie dostávají eh, opět do ohrožení eh, totalitami, eh, nebezpečnou retorikou, nebezpečnými činy. Musíme znát fakta, porozumět vlastní historie, abychom mohli vytvořit lepší budoucnost. Sen Evropské unie vznikl právě po válce s jasným cílem vytvořit pevné základy trvalého míru v Evropě. A právě proto je pro Evropu důležité, aby se v těchto oblastech vyslovovala jasně. Překručování historických faktů je hrozbou našim demokratickým společnostem. Ehm, organizovaná a cílená eh, kampaň šířící dezinformace. Eh, to je něco, proti čemu se musíme jasně postavit, rozhodně to odmítnout. A já budu pracovat na posílení evropské demokracie, která nám umožňuje žít ve svobodě před těmito hrozbami. Dámy a pánové, těším se na rozpravu a děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko Jourová. Děkuji vám za váš projev a za jednotlivé frakce. Nejprve promluví paní Kalněta za EPP. Děkuji, paní komisařko. Budu hovořit lotyšsky, takže vás prosím, abyste si nasadili sluchátka. Vážená paní předsedkyně, květnu si Evropa připomene 75. výročí konce druhé světové války. Eh, ke konci světové války došlo díky spojencům. Eh, Kreml bude eh, velmi rád tvrdit, že se jednalo pouze o jeho, o ruské vítězství. Problém je, že v roce 1939 komunistická sovětská, sovět, sovětský svaz tedy uzavřel pakt eh, a to tedy umožnilo útok na Polsko, na eh, další země v Evropě a eh, tyto země se potom staly předmětem agresy. Stalin do roku 1941 byl eh, Hitlerovým spojencem a to znamená, že Sovětský svaz je vlastně spoluzodpovědný za hruzy druhé světové války a nikdo nemůže tuto historickou skutečnost vymazat a nemůže také překrucovat historické skutečnosti. Je jasné, že hrdinství ruského lidu a velké oběti, které sovětské Kýlit přinesl během druhé světové války, tak též nemůžeme vymazat. Musíme na to neustále pamatovat. Děkuji vám. Kalniete. Ja sitten seuraava puheenvuoro. Děkuji, paní Kalniete. A nyní za SAD promluví pan Gajer, milí kolegové, milé kolegyně. Já se vrátím paní Jourová, k něčemu, co jste sama řekla. Nikdo nemá právo na vlastní fakta. Já bych chtěl tuto větu podpořit, souhlasím s ním a rád bych upozornil na to, proč tu dneska jsme, proč tu sedíme. Eh, začátek Evropské unie, začátek spolupráce mezi evropskými národy eh, byla dohoda, v jejíž eh, preambuli dodnes čte, čteme, že v podstatě nejde o nic jiného než o zřízení zóny volného obchodu pro uhlí a ocel, ale strany této dohody byly přesvědčeny o tom, že tedy budou spolu eh, spolupracovat, budou podporovat mír a vytvářet společné instituce. Eh, vidíme, že dnes už nehovoříme pouze o uhlí a oceli, ale o celé řadě dalších věcí. To znamená, že ten projekt byl úspěšný, ale pokud tedy eh, chceme hovořit o minulosti, potřebujeme evropskou veřejnost a proto musíme něco udělat. Musíme tedy bojovat za svobodu médií, když jsou zakazovány noviny, když jsou zabíjeni novináři, anebo když eh, veřejnoprávní rozhlas eh, tam, kde je svoboda ohrožena,

Minulost je vždycky citlivou záležitostí a e, sledování faktů je vždycky náročné, ale je nezbytné. Já si myslím, že Jan Kahn, e, který začal e, by nás mohlo poučit, který nás zavedl pojem xenofobie a rasismus. Také hovořil o tom, eh, o jevech, které vidíme i nyní, eh, tedy na konci 90. Eh, let. A v situaci, kdy můžeme sledovat, jak se na tom podílelo Rakousko, které bylo vlastně první obětí války, tady se dostáváme Ehm, k otázce minulosti. A pokud nemáme odvahu ehm, věnovat se otázka minulosti, budeme ji muset prožít. Ehm, vidíme, že se setkáváme s informacemi, které překrucují historickou realitu, ignorují nepopiratelná fakta a Eh, v takovém případě bude eh, nutné znovu prošit. A to je mnohem horší než ten první. Ani nenajdeme polehčující okolnosti. A co můžeme udělat tváří v tvář těmto negacionistům? Co, jak eh, se postavit v rahům, tak jak o nich hovořil Pierre Vidal? A máme E, stejně jako svědky, máme svědky, kteří e, o tom hovořili a měli bychom úkol paměti nahradit úkolem historického studia. A na závěr bych chtěl citovat příklad, e, který by nás měl inspirovat Německá spolková republika a její e, spolkové země měla e, odvahu postavit se e, tváří v tvář své minulosti. Učinila tak velmi odvážně. A měli bychom v manuálu historie studovat také úlohu médií. A víme, že v nových spolkových zemích tomu tak úplně nebylo, protože úsilí věnované na studiu eh, historie, takové úsilí není nikdy marné. Děkuji, pane Gerenci. Další řečník je eh, za zelené pan eh, Bitykofer. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko Jourová, chtěl bych vám poděkovat eh, za to, eh, že jste jsem eh, přidala zpět Polsko do této, debati, do této debaty. A my tady vedeme už v poslední době docela dost debat o historii a není těžké, není snadné se k ním nikdy postavit k těmhle tématům. Není to ani naše úloha, a, a není ani naším úkolem vyvinovat někoho za jeho historie, z jeho historie. Historická pravda není k dispozici mocným ani parlamentním většinám. Nicméně fakta hájit musíme. Tak, jak je co nejlépe jsme schopni poznat. A to se týká sovětské agrese, to se týká sovětského utrpení, Eh, týká se to také úlohy usměřování v appeasementu eh, před eh, druhou světovou válkou. Ale pokud se z oběti udělá pachatel trestného činu, tak musíme pozvednout hlas. Pokud vlk křičí vlk, tak jej musíme vypískat. Myslím si, že tento typ konverzací Eh, zřídka kdy eh, je jenom o minulosti. Přesouvání historické viny může snadno být prvním krokem eh, směrem k k vytipování cíle pro více než jen historickou agresi. Evropa a Evropu je třeba zachránit. Děkuji, pane Betikofere potom eh, za eh, skupinu Identita a demokracie Alessandro Panca. Eh, Jsme svědky překrucování historie, co se týče druhé světové války. Podívejme se na v Itálii. Já nehovořím o hnutí odporu. V Itálii to musím jasně potvrdit. V Itálii je, byla nebyla jedna skupina bojovat, bojící proti eh, fašistům. Byly eh, to skupiny, byly tam komunisté, katolíci, byli tam republikáni. Ale teď se setkáváme s překroucením historických faktů, kde se zdá, že tyto, tento boj proti fašismu byl v doménou pouze jedné jediné skupiny a e, lidé dostali veřejné prostředky, aby vys, e, k tomu, aby vysvětlovali historii, se e, neváhají spojit s levicí v letech 43 a 45 se objevily činy na obou stranách samozřejmě. A Eh, víme to, eh, o tom, čeho se dopustili fašisté, ale také víme, kdo se těšil eh, mlčení a imunitě 2600 žen bylo znásilně zabito a bylo to vysvětleno tím, že to byly milenky fašistů po druhé světové válce. A musíme říci, že to jsou fakta, eh, kde dochází k překrucování. Eh, když každý si uvědomuje tedy eh, tato historická fakta, ale nikdo je nepřipomíná, protože by byl nazván fašistou. Chci děkovat kolegům za to, co řekli. Jossain määrin nyt kuitenkin muistuttaa puheenvuorojen Děkuji. Já musím připomenout, že je potřeba dodržovat řečnickou dobu a v těchto rozpravách o aktuálních otázkách neumožňujeme modré karty, ehm, protože jde o rozpravu na aktuální téma a chci dát nyní slovo za EKR paní Fotize. Děkuji. Milí kolegové, děkuji z celého srdce za to, že jsme tedy přijali zářijové usnesení o společném vzpomínání. Je to tedy usnesení, které je velmi věcné, vyvážené. Od samotného začátku obě strany paktu eh, Stalin, Hitler používali lži, podvádění a špinavou kampaň, aby diskreditovali svoje oponenty, svoje oběti po té, co probíhal holokaust, Hitler vlastně eh, obvinil Židy z toho, že zahájili druhou světovou válku nebo že v ní bojovali. Eh, měsíce poté, co byly spáchány válečné zločiny na více než 20 eh, tis, na 20 tisících Polácích v Katyni, Stalin informoval polské generály že byli propuštěni a že uprchli. Později během vyjednávání o tom, že by eh, se tady ukončila druhá světová válka, bo konci druhé světové války v postupy eh, opět eh, byli nebo se objevil August Franto a, a bohužel jeho kampaň obvinila Poláky a další země. Pan Putin, pan prezident Putin v tuto chvíli používá stejné metody. Jsou to naprosto stejné metody jako obě strany eh, paktu mezi Stalinem a Hitlerem. A navíc se ještě snaží oslabovat kroky Stalina a využívat to v současné politice. Myslím si, že to jsou věci, o kterých musíme jasně hovořit. Děkuji. Kiitokset edustaja Fotiga. Sitten Euroopan... Děkujeme, paní Fotiga. A nyní za uh, GUE NGL mluví paní Konečná. Předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Druhá světová válka byla největším selháním lidstva

Nyní dostane slovo Nikolao Alavanos za nezařazené. Prosím, máte slovo. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας. My chápeme uh, vaši úzkost protože eh, protikomunistická eh, rozhodnutí eh, přijatá EU, kampaň za život, zkreslování historie, provokativní srovnávání komunismu s monstrem fašismu a miliony eur, která se dávají na program vzdělávání malých lidí, neumožnili vám přepsat historii. Takže celé dlouhé měsíce Ehm, tady ehm, máme eh, ten eh, vysokoobrátkový komunistický režim, eh, který jede na plné, na, na, plnou papo, parou ve všech usneseních od září je boj s komunismem který je v DNA Evropy. Výsledkem, výsledek této politiky je jasný o, o oživení eh, fašistických kriminálních skupin, eh, zakazování komunistických stran, eh, pokusy zvrátit v historickou paměť po celé Evropě, bránění komunistickým stranám po celé Evropě neuspějete, ať už se budete snažit cokoliv jako jeden protifašistického vítězství, Pravda eh, vyjde na povrch 75, 75 eh, let po konci druhé světové války, eh, po konci hitlerismu to všechno vyhrali komunisté. Budoucnost našeho lidu není kompatibilní s vykořišťováním lidí. Socialismus je budoucnost. Děkuji, pane Nikolau. A Alavanosy. A nyní uh, eh, nastavují projevy uh, jednotlivých poslanců, nejdříve Andřej Halicky. Já jsem z Polska. Jako iniciátor této debaty bych uh, velice srdečně jménem polské společnosti chtěl poděkovat parlamentu i všem politickým frakcím uh, za solidaritu Potřebujeme tuto solidaritu. Eh, eh, chtěl bych poděkovat Evropské eh, radě i paní komisařce za jednoznačný a silný hlas, protože musíme držet bok po boku, když jsou tady pokusy o falšování historii. Ale tohle není debata o historii, o Evropské unii, o, naše jednotě, o naší jednotě, o bezpečnosti, protože ti politici, kteří Eh, chtějí akceptovat totalitarismus až v podobě stalinismu nebo nacismu. Eh, chtějí sami budovat eh, autoritativní vlády a stejným způsobem zneužívat síly k neprospěchu milionů tak jak to bylo v minulosti, politik, který z, znevažuje historii, Hmm, se nemůže nazývat Evropanem. Musíme být solidární a musíme eh, se silně postavit vůči takovýmto tendencím. Děkuji, pane Hlicky. A nyní další řečník je pan Miller na minutu. Děkuji vám, eh, paní eh, předsedající. Když před 30 eh, lety uh, poslanců v Sovětském svazu odsoudil pakt Ribbentrop-Molotov, kdy, který byl prezentován jako pakt posvěcený krví, tak zdálo se, že je zúčtováno z historií a dnes se zase vůči Polsku pravda zkresluje podíl Polska na válce proti Hitlerovi nelze zpochybňovat. Poláci nespolupracovali s Němci, válčili s nimi na všech frontách, eh, zorganizovali silné hnutí odporu a, a také nesly největší ztráty. Nejnovější eh, náznaky Moskvy, že eh, koncentrační tábory v Polsku nebyly budovány náhodou, ale eh, protože tomu eh, pr, eh, přálo tamní klima, jsou projevem eh, arogance. Eh, v Polsku bylo před válkou největší židovské společenství a to bylo velice důležité pro eh, Třetí říši. Proto eh, tam vznikly čestné, eh, četné vyhlazovací i nizozemské tábory. Falšování historie druhé světové války si vyžaduje jednoznačný odpor. Děkuji vám, pane Millere, a nyní bude hovořit místo předsedkyně paní Bér. Minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já, co by místo předsedkyně, zodpovídám za Dům evropských dějin. Já si myslím, že podobná místa jsou stále důležitější v době, kdy se dějiny nejen zapomínají, ale dokonce překrucují. Eh, zlomyslné vytrhávání dějin z kontextu je na denním pořádku nejen v diskuzích na internetu. A proto bych vás ráda upozornila na jedno téma, které mě velmi leží na srdci, na antisemitismus. Překrucování židovských dějin eh, totiž teprve umožnilo pro následování a eh, hrůzné zavraždění 6 milionů židů během druhé světové války. Dnes o 75 let později opět dochází k takovému překrucování ve formě konspiračních teorií. Hnutí BDS eh, a jeho bojkot židovského zboží připomíná cedule Nenakupujte u židů. Židovští občané jsou opět zesměšňováni karikaturami. Eh, e- z Izraeli je upíráno právo na existenci. A nebo vzpomeňme na jednomyslné hlasování nebo jednostranné hlasování ve, spo, eh, ve Spojených národech, kde, eh, které nahrává antisemitismu autoritářských států. Já si myslím, že parlament a Evropská komise by a také rada by společně měly zajistit uplatňování kodexu chování eh, proti eh, nelegálním nenávistným projevům na internetu. Děkuji vám. Děkuji, paní Ber A nyní promluví na minutu pan Nikolaus Fest. Děkuji. Každý, kdo trochu zná dějiny, že eh, ví, že vyjádření pana Putina byla eh, špatná, chybná. Ale já si myslím, že toto je diskuze pro historiky, není to diskuze pro politiky. Zelení a levice tu Eh, nic ne, ne, dnes není. Mnozí z nich ukončili studium historie. Eh, nejde o to, že tady dneska diskutujeme o historii. Politici jsou eh, voleni proto, aby utvářeli budoucnost, ne proto, aby diskutovali o e, historii. Proto bychom neměli na každou takovou pobídku e, reagovat jako ten pomyslný pes pana Pavlova. E, já chápu e, rozhořčení Poláků, ale myslím si, že Evropský parlament je zkrátka špatným fórum pro takové, fórem pro takovéto e, diskuze o historii. Děkuji. Fest. Ja sitten puheenvuoron saa edustaja... Děkuji. A Nyní promluví za EKR Dače Melbarde, prosím. Komisář Kunz, koleď, pēc izglītības esmu vēsturniec, tāpēc ir... Vážená paní komisařko, vážená paní předsedkyně, Velice ráda se připojuji k této rozpravě 13. října. Kreml ohlásil výročí osvobození Rigy, ale 13. října je zcela fiktivní datum, protože Rudá armáda opět okupovala Lotyšsko. Během druhé světové války se také nehovoří o paktu mezi Hitlerem a Stalinem a prvních 22 měsíců války, když byli Hitler se Stalinem spojenci, o tom se nehovoří e, místo toho, aby bylo uznáno, že e, SSSR spolu zodpovídalo za hrůzy, které byly páchány během druhé světové války. To je nepříjemné pro Kreml. A další nepříjemná fakta jsou tam materiál například o partizanském hnutí na Baltu. Eh, eh, podpora eh, obnovení nacismu. Musíme si připomínat objektivní historická fakta, když si připomínáme památku těch, kteří zemřeli, ale nikoli v těch, kteří válku rozpoutali. Kiitokset, edustaja Melbarde. Seuraavaksi... Děkuji, paní Melbard. Osma, osm Demirel, dvě minuty. Prezidentin, Děkuji, paní předsedající. Nikdy fašismus, nikdy válka. To je prohlášení, ke kterému se hlásíme. Nicméně fašisté, kteří ohrožují život, eh, kteří tedy vedou válku a odzbrojují, to je hořká realita. Eh, z dějin lidstva víme o brutalitě fašismu, o brutalitě světové války a o e, protifašistickém odboji. V září e, loňského roku. Nicméně většina e, tohoto parlamentu postavila Sovětský svaz a hitlerovské Německo naroveň. Já si myslím, že nemůžeme tedy kapitalismus e, stotožňovat s nacismem, ten tak činí se tedy nepoučil z dějin. Já si myslím, že budeme zase znova dělat stejné chyby, pokud se nepoučíme. Já si myslím, že čestný boj rudé armády nás osvobodil od těch nejtemnějších dějin a ti, kteří neznají dějiny, nemů- ne, nemohou ani utvářet svoji budoucnost. Já bych chtěla poděkovat rudé armádě, ráda bych poděkovala účastníkům odboje a děkuji také všem spojencům, kteří nám dnes eh, umožňují naši, náš svobodný život. Děkuji. Děkuji. Eh, upozorňuji, že nesmíte eh, překračovat řečnickou dobu, protože všichni eh, k tomuto tématu mají to hodně co říci. Dalším řečníkem bude pan Komín i Oliveres na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský projekt začal po druhé světové válce a my jsme je zdědili, je naší odpovědností jej nadále rozvíjet a liberální demokracie vyhrály na totalitárními režimy po druhé světové válce. Porážka nacismu a fašismu vedla k vzniku evropského projektu. Takový projekt nelze oddělovat od hodnot, jako je vláda zákona nebo lidská práva které eh, ty režimy, které působili druhou světovou válku, eh, neustále porušovaly. Nicméně Španělsko eh, nebylo vybudováno, vybudováno na pozůstacích Franka. Problémy Španělska jsou stále s námi. Neměli jsme žádnou tlustou čáru jako Německo ve 40. letech nebo Portugalsku v 70. letech. Teď už jsou to zavedené demokracie, protože eh, se eh, odpoutali od těch předcházejících totalitárních režimů. A to je nesmírně důležité, abychom pochopili ten eh, posun k autoritářství, ke kterému dochází. Například teď ve španělském státě španělský nacionalismus hm, ukazuje, že nacionalisté se myslí, že aby ochránili jednotu Španělska, můžou pošlapávat práva Španělů ty eh, postoje jsou ještě z frankistické eh, doby a eh, pod, pošlapává to evropské hodnoty. Děkuji, pane Kominy. A ještě reakci. Pan González Pons. Přesečník je stíhán za běru veřejných prostředků, ale může tady veřejně vystupovat. A vy říkáte, že Španělsko je autoritářské. No, Prostě proto, že soudci jdou po vás, ale můžete tady hovořit eh, svobodně. To by nebylo jak možné. My si budeme eh, připomínat 75 eh, let od mnoha věcí od druhé světové války, ale druhá světová válka neskončila v roce 45, skončila až pádem berlínské zdi, až stažením rudé armády z východu evropských zemí, až když jsme po narazili fašismus a nacionalismus a komunismus. Děkuji. Děkuji, pane Gonzálesi Ponsi. A nyní Brando Benifej na minutu. Když jde o vzpomínky parlamentu, se příliš nedařilo od voleb. Eh, proti přání naší skupiny se rozhodli hlasovat pro usnesení, které naši občané vnímají nikoliv jako odsouzení totalitarismu, ale spíše eh, takovou rovnici mezi fašismem a jinými eh, událostmi jako sociokomunismem, což byl na druhou stranu neškodný text, přesto řadu lidí urazil a já jsem se jim omluvil, protože tato instituce nedokázala namí, nabídnout takové poselství, eh, které by eh, mohly sdílet i ostatní. Musíme začít u toho, co nás spojuje. 25. října 2018 jsme apelovali na členské státy, aby zakázali neofašistické organizace, které jsou hrdé na uh, italskou fašistickou minulost. Pan Pansa, který uh, tady zmiňuje svoji vlastní verzi rezistence Evropa, vychází právě z toho hnutí odporu, které bychom měli oslavovat. Děkuji. Děkuji. Hovořil jste velmi rychle. Uh, bylo obtížné to tlumočit, eh, připomíná předsedkyně, děkuji. Ehm, a nyní půjdeme dál a dále má slovo pan Šimečka. Try to speak slower, but in my own language it's Slovak. Ehm, milí kolegovia, pokus, eh, pokus... Budu se snažit hovořit uh, pomaleji, slovensky. Přepisování ději není nic nového. Bohužel je to běžná součást putinovské propagandy, nejen pouze uh, ve vztahu k paktu Ribbentrop-Molotov, ale také eh, ve vztahu k roku 68. My jako Evropská unie, Evropský parlament nemůžeme tento Putinův pokus přejít mlčení. Musíme ještě jednou připomenout historický fakt, že cynická spolupráce dvou totalitních režimů vedla k velkému utrpení nejen v Polsku, ale také v dalších okupovaných zemích. s eh, úcty k obětem nemůžeme mlčet a musíme stát solidárně bok po boku Polsku. Eh, jde o naše společné dějiny. Projekt evropské integrace je historická odpověď na mocenský cynismus a na utepení, jehož symbolem je právě tento pakt. Eh, pokud dneska dovolíme Putinově propagandě tento kritický bod našich společných dějin spochybnit, tak to bude začátek konce našeho projektu. Děkuji. Děkuji, pane Šimečko. A nyní Angelo Joka na minutu. Ano, je pravda, že dějiny by neměly být překrucovány, ale já si myslím, že nemůžeme překrucovat ani přítomnost eh, Lidé si často říkají, že Evropa je eh, příliš drahá. Co se změnilo od druhé světové války? Bohužel nic moc. Bohužel se nic moc nezměnilo. Druhá světová válka byla zpěta z boji eh, mezi státy stanky, ale my si musíme uvědomit, že i nyní, v roce 2020, eh, zažíváme konflikty mezi státy. Eh, pokračuje se v konfliktech, které začaly tehdy. Pojďme se podívat, jak to vypadá, na, eh, jak to vypadá v Libii. Tady máme na jedné straně francouzskou pozici, na, druhou, na druhé straně jiné pozice. To znamená, že válka tu stále je. A není správné předtím zavírat oči. Zažíváme konflikty také při označování potravin a v jiných záležitostech. Konečně přišel pan předseda parlamentu Sasoli a e, dovolil nebo e, nařídil, aby e, nám byly odstraněny vlajky z našich křesel. Já se ptám, kdo za to platí? Jsou to evropské národy. Děkuji. Haluaisin antaa työjärjestyspuheenvuoro edustaja Bytikoferille. Olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Eh, pan Butikofer má procedurální připomínku. Pane, paní předsedkyně, mám procedurální připomínku. Je z parlamentního hlediska přípustné, aby eh, řečník, který říká, že mezi druhou světovou válkou se nic nezměnilo, mezi druhou světovou válkou a dneškem se nic nezměnilo, eh, můžeme mu říct, že blouzní? Thank No niin, eh, V této rozpravě nemůžeme přijímat modré karty. Takže pokud to byla uh, procedurální připomínka, eh, tak tím jsme skončili uh, tu reakci a budeme pokračovat v seznamu řečníků. A nyní Izabela Hela, koloc na minutu. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, eh, ostatní eh, frakce, eh, nebo nedávné pokusy přepsat historii prezidentem Vladimirem Putinem nejsou překvapivé. Musíme ale zachovávat bdělost. Polsko spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy je svědkem i obětí nacismu a komunismu svazek těch eh, diktátorských systémů vedl k desítkám milionů mm, eh, ztrát na životech i k materiálním ztrátám. A všem našim evropským přátelům budeme eh, připomínat, že svobodná a míru milovná Evropa je možná jedině díky Eh, státům vysobozeným od eh, černé a od červené a potom od červené eh, pohromy a nákazy v gesta prezidenta Putina mm, můžeme interpretovat jedině, pokud to, to budeme mít na paměti. V opačném smyslu eh, každý nadšenec eh, Putina eh, spadne do té staré známé pasti cara jako řada, i jako řada předchozích myslitelů. Nelze přemýšlet tak jako současný prezident Ruska. To je třeba plně odsoudit. Děkuji a nyní paní Pereira. Ježe da direita, mobilizando meio Děkuji mnohokrát. Eh, strategie pravice je jasná, vzhledem k tomu, že mají většinou budou eh, nás nutit k přepsání historie s absurdními reakčními představami, ale tak historie nevzniká, pravdu změnit nemůžete e, dokonce, e, e, i když víte, že jak se německé monopoly schovávaly za Hitlerem, nebo jak kapitalisté v Británii a Francii připravovali půdu pro druhou světovou válku, Eh, lidé, kteří v tom sehráli svou úlohu, by si měli uvědomit také úlohu Sovětského svazu a eh, to, co ho to stálo lidsky a ekonomicky, eh, když zachránil Evropu před hororem nacismu. A i když se takto Unie snaží posouvat zpátky, podkopávat lidem demokratická práva, právo na práci a podobně, musíme se postavit eh, právě to pravici. Děkuji. Děkuji. jedna minuta. Děkuji. Dnešní téma eh, není o tom, jak my chápeme historii. Svou historii dobře známe. A eh, víme také, jak byla částečně eh, přivedena Stalinem. A připomněl nám to Putin a jeho propaganda sovětského stylu a jeho pokusy Eh, tvrdit, že Polsko eh, spolu odpovídalo za zločiny. Eh, my bychom se měli postavit za ochranu pravdivé historie Evropy. A měli bychom jasně říci, pane Putine, neuspějete ve snaze rozdělit Evropu. Stojíme za pravdou, protože pravda osvobozuje. To je síla Evropy a stejnou sílu pravdy a svobody eh, chceme popřát také eh, ruským občanům. Poučení z historie je jasné, eh, pravda zvítězí a tak tomu bude i v Rusku, aspoň doufám. Děkuji, pane Kubiliusi. A nyní Massimiliano Smerilio na minutu. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedající a děkuji vám za slovo. Druhou světovou válku zahájili národní socialisté. Byla to diktatura, kterou se podařilo v Evropě prosadit, byla antisemická a e, podařilo se jí e, vymítit celé národy. Proti ní tedy vystoupily různé e, síly, uzavřely dohodu a společně tedy nad nacisty zvítězili. Není tedy Eh, možné tady jednoznačně vyvozovat podobnost mezi jednotlivými historickými událostmi na základě politického kalkulu. Pokud se chceme poučit z historie, tak to znamená, že se musíme něco skutečně naučit, že musíme eh, se podívat, co vedlo k tomu zničení, k Shoah. Eh, dneska si musíme uvědomit, co se v Evropě děje. Demokracie se musí postavit proti eh, hrozbě nového fašismu. V úctě, v úctě k lidem, kteří eh, byli během druhé světové války mučeni. Eh, v pecích, v koncentračních táborech vznikla Evropa a já se domnívám, že tedy musíme postupovat jednoznačně proti fašismu. Děkuji. Děkuji, paní, pane Smerilio. A dalším řečníkem je pan Kristián Ginea. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, budu hovořit uh, rumunsky. O țară care a suferit atât din cauza fascismului, Moje země velmi trpěla. Během fašismu i během komunismu. Dovolte mi, abych nebyl vděčný rudé armádě tak jako kolegové z levice. Ruda armáda Rumunsko neosvobodila, ale naopak do něj vnikla a e, páchala tam škody. Děkuji. Tento parlament přijal usnesení, které hovoří o tom, že pak Ribbentrop-Molotov e, je spoluzodpovědný za začátek druhé světové války. Může to tedy e, být příčinou toho, že nacisté tedy vnikli do Polska, přepadli Polsko, ale e, musíme se podívat také na to, co dělala rudá armáda. Nicméně e, nechme e, historii za námi. Vypadá to, že pan Putin tady oslavuje komunismus, proto s ním nesouhlasím a proto tedy jasně prohlašuji, že jsem solidární s Polskem tváří v tvář této agresi. Děkuji. Ja Děkuji. A nyní uh, eh, Žil Lebreton na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Současná většina v Evropském parlamentu je proti Ruska ve snaze eh, útočit na Rusko všemi prostředky, dokonce i snahou přepsat historii druhá, druhé světové války eh, usnesením, které bylo eh, v září schváleno. Tam cituji, druhá světová válka byla spuštěna jakožto bezprostřední následek smutného německo-ruského paktu, nechvalně známého Molotov-Ribbentrop paktu. Tento tento pakt existoval, ale eh, ukazuje, k jakým zločinům docházelo a které je nutné odmítnout. Já jsem dokonce eh, vyslovil úctu v Talinu eh, Estoncům, kteří byli oběťmi komunismu. Právě, že tento pakt byl příčinou druhé světové války, to je překroucení historie, které zásadně odmítám. Nechme historii historikům, kteří tomu rozumí. Právě historie posoudí váš pokus o manipulaci. Děkuji. Děkuji, pane Breton, teď pan Džambasky. Děkuji. Polsko eh, okupovali nepřátelské eh, cizí síly a bylo rozděleno. A polští vlastenci eh, bojovali s krajovou armádou na eh, obranu eh, své vlasti a je třeba je za to ctít. Ale pokud je o druhou světovou válku, tak nesmíme mlčet o zločinech eh, bolševického režimu. Pamatujme na ně. Eh, jeden bulharský, eh, jedno bulharské vojenské plavidlo eh, pod názvem Chroma převáželo 50 židů a bylo torpédováno. Kriminální bolševický režim Tita pod komunistickou vlajkou pronásledovan Eh, stovky Bulharů eh, v Makedonsku. Eh, Buď hamba těmto pachatelům. Děkuji. Pan Jurek má minutu. Vážení kolegové, Musíme se eh, učit eh, z minulosti. První věc, kterou si máme připomenout, mm, eh, jsou, byla válka, fašismus. Adolf Hitler přesvědčil se svou válečnou politikou pomocí těchto ideologických nástrojů velký historik mm, Elf Koslan přesně mluví o tom, že správné, správné důvody pro druhou světovou válku byly dvě věci. Adolf a Hitler. Bohužel někteří odkazují k Malotovskému a paktu, Ribbentropovskému paktu a pak se zapomíná. Přitom všechny národy byly začleněny do politiky appeasementu. Pokrucování historie e, vlastně znamená, že jenom opakujeme minulé chyby. E, musíme se, abychom zachovali mír, se učit z vlastních chyb. Musíme se fyzicky dívat na naši vlastní historie a musíme bojovat proti nacionalismu a antisemitismu. Protože společně společná evropská identita by neměla být založena na idealizaci jakékoliv. Nemůžeme demonizovat ostatní proto, abychom vytvářeli novou vlastní identitu. Co potřebujeme, je bojovat proti nacionalismu a musíme si být sami vědomi našich vlastních temné, temných stránek. Děkuji. Pan Kizlurek a panu Kizrokovi a další je Radoslav Sikorský. Minutu. A głosy zarówno ze jak i skrajnej prawicy. Děkuji. Tady slyšíme hlasy extrémní pravice a také hlasy extrémní levice. A vše toto dokazuje, že tato rozklepáva, která byla iniciována občanskou platformou, je nutná. Já na rozdíl od kolegů se divím, že prezident Putin změnil své, eh, svůj názor. On eh, tehdy uctil Polsko, řekl, že Polsko bylo první obětí druhé světové války a také projevil uznání polským vězňům. Tehdy měl tedy ještě zcela jiné názory. A také si vzpomínám na to, že také Adolf Hitler byl toho názoru, že Polsko eh, rozpoutalo válsku. Proto se ptám, chcete skutečně hovořit stejným hlasem s bývalým říšským kancléřem, pane Putine? Já si myslím, že byste se měla se odchýlit. Děkuji. Děkuji panu Sikorskému. A jako další pan Juzas Olekas na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem litevec, jsem levicového smýšlení a já jsem se narodil v deportačním táboře. Těší mě eh, zde, eh, že zde slyším, že levice a pravice říkají, že znají veškeré ty zločiny. V Litvě bylo celkově obětováno 200 tisíc našich židovských spoluobčanů. Dříve, než přišli nacisté do Litvy již bylo deportováno několik desítek tisíc Litevců a po válce bylo deportová, byly deportovány stovky tisíce Litevců a mnozí z nich byli zavražděni. Pokud jde o totalitární totalitní režimy, které e, vedou k e, smrti občanů, nesmíme zase napomínat i ten jiný typ totalitních režimů, které činili totéž. Pokud chceme vytvořit demokratickou Evropu, tak o tom musíme hovořit. A zdá se, že zde v sále či v parlamentu jsou někteří, kteří si neovědomují tuto realitu. Měli bychom jim to tedy vysvětlit. Děkuji. Děkuji panu Olekasovi. A nyní pan Japs na jednu minutu. Budu také hovořit litevsky, respektive lotyšsky. Ruská propaganda, tu jsme vyslechli, ta se snaží překrucovat dějiny, eh, přichází se strategií, eh, snaží se ovlivňovat svou propagandou pobaltské země, snaží se vytvářet legitimitu paktu mezi Ribbentropem a Moloktovem, eh, podporují určitý typ nacionalismu a my bychom se měli bránit před takovými ty té, takovými to tendencemi, proto také byla Evropa mimo jiné vytvořena. Dnes v některých členských státech ovšem e, zažíváme autoritářské populisty, kteří podporují takovýto typ diskurzu či pohledu na věc. Nemůžeme jim dovolit ohrozit e, hodnoty naše evropské, musíme na nich trvat, na lidských právech, na demokracii a totalitní režimy Podívejme se, eh, eh, jak jsou dobře zpracovány v Domě evropské historie v Bruselu, ale to samozřejmě nestačí jako světa. Děkuji. Děkuji panu Iapsovi a nyní pan Hakarajnen na jednu minutu. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Komunismus, národní socialismus, islamismus, to jsou vlastně všechno stejná náboženství, všechna velice krvavá. V Evropě se musíme poučit a nesmíme dopustit, aby takovéto tendence se dostaly k moci. Z finské historie jsme se poučili, nehovoříme o zimní válce, to Finsko vedlo zcela osamocené protiruské armádě, kterou levice tak chválí. Souvisí to s tím, že Stalin a Hitler si mezi sebou rozdělili Evropu a Finsko bylo předěleno do sovětské zóny. Rusko eh, ovšem eh, se neprosadilo, protože Finsko